budeme hlasovat o Půjdeme v tom uvedeném pořadí, takže nejprve hlasujeme o Frances Ruan. O paní Frances Ruan můžete hlasovat, prosím. Opět je to tajné hlasování. Můžete hlasovat. Končím hlasování. 23 hlasů pro, 5 proti, 5 poslanců se zdrželo, kandidátka je schválena. Nyní budeme hlasovat o panu Kaji Kartensenovi. Můžete hlasovat, prosím. Vote is closed. Končím hlasování. Kandidát je schválen, 26 hlasů pro, 5 proti, 2 poslanci se zdrželi. A nyní hlasujeme o paní Mirel Elbaum. Můžete hlasovat, prosím. Vote is closed. Končím hlasování. 25 hlasů pro, 3 proti, 6 poslanců se zdrželo, takže všichni tři kandidáti byli naším výborem schváleni. Gratuluji jim a tímto můžeme krátké hlasování ukončit. Přistoupíme k dalšímu bodu na programu jednání, což je dohled Evropského parlamentu. Dnes se budeme věnovat RTS, tedy regulačním technickým standardům, pokud jde o oceňování za účelem řešení krize a oceňování při stanovování eh, rozdílu po eh, řešení krize po rezoluci a to vše v rámci směrnice BRRD, tedy směrnice o ozdravných postupech a řešení krizí bank. Postupujeme podle článku 36 a 74 směrnice BRRD. A vycházíme z textu, který máme od EBA z 23. května roku 2017. Nyní bych rád přivítal pana Turnise z DG FISMA a pana Spiridona Zarkose z úřadu EBA. A vidím, že tu pánové ještě nejsou. Omlouvám se, říká pan předseda, dvě minutky, aby mohli pánové vstoupit do sálu, protože je pravda, že jsme zasedali za zavřenými dveřmi. Takže vás mezi tím trochu zabavím. Možná bychom mohli ověřit, jestli pan Tornéze a pan Zarkos jsou přítomní. Okay, I can give you some background also to... Takže nejprve ke kontextu celé věci, abychom um, si vyjasnili tuto oblast, kde někteří poslanci vyjádřili jisté obavy, pokud jde o oceňování před eh, takzvanou rezolucí tak víte, že úřad EBA hovoří o tom, že tam, kde je to vhodné, aby se e, uvedlo to ocenění. There is a first issue then in paragraph five. Jde o odstavec 5, kde se to aplikuje tam, kde je to vhodné, tedy je tam where appropriate a slovo may, tedy je možné aplikovat tento článek, ale vidím, že naši hosté se již blíží, takže bych to uzavřel a spíše bych předal jim slovo, aby mohli vystoupit a pak zareagují na dotazy poslanců z našeho vyjednavacího týmu. Takže vítejte a teď vám předám slovo. Nejprve vystoupí pan Tornéze, který, jak víte, tak je eh, zástupcem vedoucího oddělení pro eh, řízení krizí a řešení krizí v DG FISMA. Máte slovo. Thank you very much. Děkuji vám, pane předsedo. Vítám také, děkuji také celému týmu BRD Děkuji za pozvání na tuto diskusi o dvou návrzích regulačních technických standardů pro ocenění, což bude velmi důležitá součást eh, celého eh, rámce pro řešení krizí eh, finančních trhů. Je to obsaženo v příslušné směrnici a také je to důležité pro fungování jednotného hm, mechanismu. A jak víme, je to velmi specifické technické téma, také experti různých národních orgánů v rámci EB na tom pracují už více než tři roky. Návrh RTS se týkají dvou eh, rozdílných aspektů procesu řešení krizí. Jednak je to to hodnocení nebo ocenění před řešením krizí a poté po eh, samotné krizi. Nejprve tedy před řešením krize tady jde o to vyjasnit, jak bude to ocenění prováděno tím příslušným orgánem, aby eh, byla informace o tom, že banka splňuje kritéria pro mm, pomoc a, nebo pro konverzi nebo odpis eh, svých kapitálových nástrojů. A potom jde o rozhodnutí spustit takovýto plán, kdy ty RTS by měly přispět k tomu rozhodnutí o tom nejlepším možném řešení, které by se mělo přijmout, aby se naplnily cíle co nejefektivněji. V tomto kontextu je důležité si že BRRD vyžaduje, aby toto ocenění před řešením krize eh, plně eh, uznalo, že jakékoliv ztráty eh, této banky také musí být součástí toho řešení a že tedy to ocenění musí proběhnout realisticky a opatrně. Co se týče RTS po řešení krize, tady se to týká důležitých pojistek obsažených v evropském eh, kontextu, kterému se říká no credit to worst principle, tedy stejné zacházení pro všechny věřitele. A eh, cílem je zajistit, aby jak eh, věřitele, tak akcionáři dané banky eh, dostali co nejlepší eh, možný eh, výsledek, než lepší tedy, než kdyby banka vstoupila do normálního postupu v eh, platební neschopnosti. V kontextu je také potřeba zajistit dodržování listiny základních práv, aby nedošlo k narušení vlastnických práv akcionářů nebo věřitelů v důsledku ochrany finanční stability. To je ten obecný zájem a je potřeba vždy přijít řešení, které bude proporcionální. To jsou tedy klíčové <clears throat> eh, body toho návodu RTS. Je to, jak už jsem říkal, velmi technická záležitost. My jsme se účastnili těch diskusí v rámci EBA. Vyžadovalo si to celou řadu změn v průběhu toho jednání. Nicméně na konci si myslíme, že ten výsledek je dobrý. Co se týče Opatření BRD úroveň 1 jsou také konsistentní s pravidly pro státní pomoc v EU. Dále jsme teď v procesu interního schvalování v rámci komise. Několik připomínek přišlo od různých útvarů komise. Ty povedou k menším změnám, které nezmění nějak podstatu návrhu prezentovaného EBA. Jedna z otázek, která například byla vznesena, již eh, vedla k dalším úvahám a vedla k vyjasnění eh, toho místa v textu. Děkuji vám za pozornost, pane předsedo. Mohl byste říci, čeho přesně se to týkalo? šlo to, kolik hodnotitelů, kolik těch expertů může to ocenění provádět v tom původním textu. Eh, jako prezentoval EBA, tam byl uveden pouze jeden hodnotitel, který může dělat řed několik ocenění. Nicméně eh, teď se připouští možnost tam mít více těchto odhadců a proto jsme se rozhodli, že ten text příslušně změníme. Ano, to se zdá, eh, že dobře. A teď eh, bych chtěl dát slovo zástupcům EBA. Pane předsedo, členové týmu, členové výboru, tyto RTS o ocenění by měly stanovit harmonizovaná kritéria pro nezávislé odhadce pro účely ocenění, tak jak to vyžaduje PRD. Tyto soubory RTS, těch technických standardů, představují velmi důležitý krok kupředu pro provádění eh, toho rámce pro řešení krizí v celé EU. Jakákoliv řešení krize a rozhodnutí o tom musí být podloženo oceněním, které představuje jakousi jakési technické doklady, které potom vede k eh, danému řešení. Toto ocenění musí eh, musí eh, potom vést k příslušnému rozhodnutí orgánu o tom, jestli podmínky pro řešení krize jsou splněny a jestli jsou vybrány správné nástroje do té míry, do té míry, jaké se zvolí metoda buď odpisu a nebo konverze aktiv. Takže tento nezávislý odhadce musí provést to ocenění, a nebo musí uvést, udělat ta, ten orgán sám v případě neléhavosti. A v tomto případě to ocenění se musí, eh, nezávislým odhadcem se musí udělat později. To je naprosto klíčová věc. Ocenění je zásadní pro řešení krize. Víme, že to potom se promítá do těch okolností, kterými prochází ta mm, instituce, která je v problémech a zajišťuje také jakýsi technický základ pro to, abychom zajistili, že dojde k minimalizaci jednak morálního rizika, ale také minimalizace příspěvku daních poplatníků a že se budou dodržovat vlastnická práva. Abychom eh, zabránili morálnímu hazardu, BRD eh, musí zajistit, aby jak akcionáři, tak eh, věřitele Eh, nesli eh, svůj podíl na ztrátě, to znamená, že v tom ocenění eh, budou muset tyto ztráty být vyřešeny a uznány, reflektovány v kapitálových nástrojích předtím, než vznikne nový subjekt a jde o to, aby ty ztráty se na něj později nepřenášely. To internalizace ztrát také posílí Eh, rozhodnutí o udělení státní pomoci. RTS o ocenění před krizí si vyžaduje, aby se určila ekonomická hodnota aktiv a závazků na základě realistických předpokladů. Jsou tady dva, dvě metodologie nebo dva základy pro ocenění, které by měly vést k tomu, aby se dodržely požadavky eh, a cíle eh, řešení krize. Je potřebné to zohlednit, eh, pokud banka například pokračuje ve, svých, eh, eh, ve své činnosti, nebo potom, když dojde k prodeji aktiv. Dále jde o ocení, které by mělo vést k tomu, jestli v budoucnosti se bude ta banka věnovat daným činnostem a kdy se musí projevovat určitý další časový rámec a likvidita těch eh, stávajících aktiv. Interakce s eh, pravidly pro státní pomoc se také promítá do těchto RTS, aby se zajistilo, že mm, znehodnocená aktiva se převedou do eh, organizace, která má na starosti zprávu její zprávu aktiv, tak, aby se zachovala co největší možná hodnota při eh, vykonávání ocenění před eh, krizí musí odhadce také posoudit dopad eh, použití těchto nástrojů na práva akcionářů a věřitelů. A musí vytvořit odhad rozdílu, kdyby to, hm, ten postup zvolený byl takový anebo jiný. Musí tedy posoudit dané možnosti, které by tyto subjekty měly i v běžném postupu při platební neschopnosti. A je tedy eh, potřeba respektovat vlastnická práva. I poté, kdy eh, se provede eh, zvolené řešení. Toto ocenění by tedy mělo posoudit, jestli akcionáři a věřitele utrpěli větší ztráty než v běžném postupu. Pokud jde k nějakému rozdílu, mezi běžným postupem a evropským řešením, tak je potřeba to zhodnotit a mohlo by to vést kompenzaci postižených eh, akcionářů nebo věřitelů z Fondu pro řešení krizí. Toto ocenění se může tedy lišit, protože také hodnotí určité hypotetické aspekty nebo likvidační scénáře spíše než eh, ekonomické ocenění na základě čistě transakčních eh, eh aspektů. A proto je potřeba přihlednout i k daným eh, praktikám a k stávajícímu právu. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Nyní předám slovo našemu zpravodaji pro BRD Gunnar Hokmarkovi. Prosím, děkuji mnohokrát. Děkuji za tyto odpovědi, které jsme dostali od EBA a od komise a děkuji také panu Lambertovi, že se o tom zmínil. Mám eh, soucit s tím, s tím duchem otázek. Asi jsem si nebyl úplně jist eh, rozměry eh, celé této věci. No já se na to dívám tak, že to je případ, eh, který má vést tomu, abychom dosáhli větší jistoty ohledně těchto případů a zajištění toho, že budeme mít eh, určitou možnost rozhodování eh, při řešení takovýchto krizových situací. Také bych rád slyšel od komise, zda už také nějak hodnotili ty otázky, o kterých se hovořilo Například jak je, kde je rozdíl mezi tím, co je psáno eh, v souhrnu z článku 8, myslím. A co můžete udělat pro to, abyste zvýšili eh, jistotu bez toho, abyste museli rozšířit eh, možnosti roz, rozhodování eh, při řešení krizové situace. Také bych rád věděl, o kolik více můžeme dosáhnout při tomto plánování eh, řešení krizové situace v jednotlivých bankách, protože spousta věcí by se měla vyřešit, tak já se na to dívám už předem v tom plánu na řešení krizové situace, protože samozřejmě pak už všechno záleží v těch jednotlivých případech na tom, jak vypadá ta banka, odkud začíná řešení eh, krize a jak také v tu dobu vypadá trh aktuálně a zhodnotit další aspekty. Takže to jsou všechno moje eh, otázky. Mm, mm, mohla by komise nějakým způsobem na to zareagovat? Prosím. Děkuji mnohokrát za tyto dotazy, které jsou zcela legitimní. A právě z toho důvodu se diskutuje o RTS v EBA, protože my chceme mít právní jistotu a právně jasnou situaci. To je naším hlavním referenčním eh, cílem. Eh, tento odhad je určitým uměním, není to jen čistá věda. A proto se to velice těžko přepisovalo do extrémně jasných principů a pravidel. My jsme se snažili, nebo EBA se snažila a kolega zde může rozšířit to, co já jsem řekl. Eh, my jsme My jsme se snažili o to, abychom příliš neomezovali pole působnosti odhadců, tak aby odhadce mohly být co možná nejpřesnější v tu chvíli. Například některá kritéria, eh, které jsou eh, v RTS, jsou důležitá ne proto, aby omezila pole působnosti jen na ta kritéria, ale aby zde byla možnost pro odhadce zvažovat také další parametry a kritéria, E, tam, kde může oprávnit, jakým způsobem využívá určitá kritéria a jak tedy postupuje ve svém hodnocení. Šlo nám o to, abychom, s, abychom popsali ten proces co možná nejasněji, a toho by měl právě ten právní text dosáhnout, podle toho se mu to podařilo, ale stále ještě jsme chtěli mít tu flexibilitu pro odhadce, aby mohl jít ještě na další detaily, pokud eh, cítí potřebu eh, takto postupovat při tom eh, finálním odhadu. A možná ještě kolega o tom bude chtít říct si něco detailněji. Takže v podstatě v tom spočívala ta naše největší potíž. A pokud já k tomu mohu jen dodat eh, jednu věc, neboli okolik více můžeme dostat při plánování řešení krizových situací v bance, tak eh, to samozřejmě hodně záleží na připravenosti eh, řešit krizi. A odhady se zakládají na modelech, na údajích, a toto poskytování kvalitních údajů včas a správným způsobem je e, významnou součástí každoročního e, testování e, situace bank a přípravy RTS. Takže to je všechno součástí toho procesu RTS. RTS je tím hlavním principem pro hodnocení odhad a Záleží také na mm, postupu banky, který e, zaujme a jakým způsobem tedy se dělí o ty údaje. My se e, zabýváme tímto e, v Evropské unii a orgány zaměřené na řešení krizí v bank tím tráví hodně času. Především se snaží získat kvalitní údaje v, v rozumném čase. Děkuji. Pervanš Beres. Děkuji. Vím, že váš kalendář ještě nebyl nadefinován skutečným světem nebo tedy legislátorem, ale souvisí s tím, co už tady se stalo. Těžko můžeme analyzovat RTS bez toho, že bychom se odkazovali na to, co už máme za zkušenosti. A, Hovoří se o úspěšných řešeních eh, krize, například Banco Popular. S tím zkušenosti tedy máme a víme, že narůstají eh, starosti, zejména související s tím odhadem. Ono už to bylo zveřejněné, ale my také jsme dostali tyto dotazy, eh, dopisy týkající se případů souvisící s Banko Popular, že bylo tedy eh, hodnocené velice nízko, ale teď má vysokou hodnotu na trhu. Takže já bych se chtěla zeptat především, zda RTS eh, lze Zda kdyby při Bonko Popular byl použito hodnocení prostřednictvím RTS, by došlo k hodnocení na jinou hodnotu. A jak, jaký dopad má celý tento proces podle vás? Používání RTS. Doufám, že se vám na to podaří odpovědět. A za druhé, tento odhad samozřejmě také hodně otázkou důvěry, v hodnotu, která takto bude stanovena, toto ocenění banky. E, pak to, jak trh přijímá takto oceněnou, ohodnocenou banku, závisí i na věrohodnosti těch e, metodik, transparentnosti a tak dále. Můžete nám říct něco víc? So, an easy question. Otázka je to jednoduchá, tak kdo se jí chopí? Ano, výborně. To je zásadní otázka. Ale samozřejmě, že já bych ji odlišil od toho konkrétního případu, což už je rozhodnutí o e, řešení e, krize ze strany SRB, tedy nezávislého orgánu, který se sám provedl posouzení celého případu ale pokud jde tedy o tu vazbu mezi RTS a tím konkrétním případem řešení z krize a dalšími podobnými, tak tady bych chtěl říct, že první návrh RTS byl zveřejněn už před delší dobou, předtím byly konzultace a nakonec formálně je EBA schválila v květnu 2017. A změny, které komise teď interně zvažuje, nejsou takového rozsahu, že bychom měnili podstatu věci toho konečného znění eh, RTS. Spíše nám jde o určité projasnění, tak aby. Ale jinak se nedotýkáme podstaty textu. Vy velice správně hovoříte o tom, že je potřeba schválit ty texty co nejdříve, ale zároveň eh, s tím souvisí určitá obava, kterou naznačil pan zpravodaj, že je těžké zajistit právní jistotu u takto obtížné právní záležitosti. A právě proto nám to trochu trvalo, pokud tedy mohu tady eh, říci některé interní informace, ten text eh, byl interně eh, řešen už od prvního toho návrhu poměrně důkladně. Museli jsme tomu věnovat hodně času, protože to je opravdu odborná a komplikovaná záležitost. Navíc účetní standardy a jejich eh, používání v různých, v různých jurisdikcích a jejich interpretace také se jaksi liší v jednotlivých eh, členských státech a národních regulačních orgánech. Ale každopádně je potřeba, aby ten text byl co nejdříve schválen, jakmile teď je vše vyjasněno. EBA schválila závěrečné rozhodnutí, že jsme připraveni ke schválení, takže proto ta vaše otázka byla opravdu velice mm, správná a je potřeba postupovat rychle. Pan předseda, omlouvám se. Chápu, že nemůžete hovořit úplně mm, otevřeně a vyjadřovat se ke konkrétnímu případu. Ale pokud jsem správně rozuměl té otázce, tak čistě z technického hlediska pokud eh, tento standard RTS již eh, jaksi byl součástí legislativy, a teď myslím čistě z technického hlediska, pokud by byl přijat, postupovalo by se procedurálně nějak jinak. Teď mi nejde o výsledek celého postupu, ale procedurálně se ptám, jestli by došlo k nějakému jinému postupu, anebo by ten postup byl úplně stejný bez RTS i s RTS, kdyby ta situace nastala před rokem, nebo nyní nic by se nezměnilo na tom postupu, bez ohledu na to, jaký je ten výsledek, nebo zda ocenění bylo takové nebo makové, správné či špatné. Chápu, že na to teď nemůžete odpovědět, ale ta druhá část otázky si myslím zasluhuje odpověď. Ano, jistě, bohužel v tuto chvíli nejsem schopen odpovědět, protože úroveň 1 eh, BRD říká, že je potřeba, aby ocenění provedl nezávislý odhadce a ten rozhodne o všech kritériích a parametrech. A skutečnost, že to, tyto RTS zveřejněny již byly, tak to mohlo být určité měřítko, ale metodika. To je věc, kterou eh, posuzuje pouze ten nezávislý odhadce, takže já teď nemohu za sebe říci, zda by to rozhodnutí bylo jiné nebo nebylo. Jak říkám, skutečně se nemohou jednak vyjádřit ke konkrétnímu případu, ale co říci mohu, je, že tyto RTS odrážejí praxe a postupy, podle kterých se provádí ocenění. Tedy řekl bych, že by se vlastně nějak to rozhodnutí nezměnilo, ten postup byl stejný, protože už tehdy RTS byly známy. Příspěvek paní Beres mimo mikrofon. Omlouvám se, ale neslyšel jsem tu otázku, nebyl zapnutý mikrofon. Říkal jste, že se ti odhadci eh, řídí běžnými postupci, ale tady existují pochyby o tom, co to je ten běžný postup, eh, protože předtím byly v určité podobě, pak se eh, ty postupy hodně přepracovaly, takže ono není úplně zjevné, jaká ta situace byla tehdy a na nyní a navíc jste ještě neodpověděl na tu část otázky, která se týkala transparentnosti. Já jsem hovořil o předchozím období, tedy o letech 2000, o roce 2015. Text z roku 2017, května 2017, eh, byl eh, EBA nakonec eh, odsouhlasen a to je teď náš referenční dokument. Ale chci připomenout, že pokud jde o to, kdy RTS mm, budou platit, tak my jsme původně odkazovali na tu první konzultaci, kterou prováděla EBA. A tehdy se k tomu různé instituce a agentury vyjadřovaly. Pokud jde o transparentnost, možná kdybyste mohla tu svoji otázku eh, zopakovat, omlouvám se ale rychle, říká pan předseda. Jde o otázku ocenění. Ta je založena na důvěře. A kromě té samotné metodiky je také velice důležité, aby veřejnost a všichni zainteresované subjekty věděli, jak se metodika uplatňuje, aby existovala transparentnost ohledně kritérií a provedených ocenění. Takže se chci zeptat, zda došlo v této oblasti ke zlepšení a Jaký význam přisuzujete otázce transparentnosti? Samozřejmě, že transparentnost je zcela klíčová v celém procesu. Nejen, že máme tyto RTS, ale chtěli bychom schválit a chtěli bychom je schválit co možná nejdříve, ale RTS vycházejí z určitých zásad a ty jsou uh, uplatňovány všemi nezávislými odhadci, ale ti mají i svou vlastní odpovědnost za další kroky, které učiní v souladu s pravidly. Ocenění jako takové tedy nemusí být zveřejněno na úrovni opatření eh, na, v rámci opatření úrovně 1. Jsou to navíc velice technické záležitosti, které se pak přetaví eh, v to konkrétní rozhodnutí o řešení krize. Takže určité aspekty mohou být eh, zveřejněny, jako například kritéria, podle nichž eh, oceňuje nezávislý odhadce, ale a ten finální produkt eh, tak ten samozřejmě musí být dán k dispozici pro případné právní odvolání, ale pokud jde o opatření úrovně 1 tak ta se samozřejmě zveřejňují. Thank you. Uh... Děkuji. Filip Lamberts, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Samozřejmě, že oceňování je velice odborný technický proces, ale je to proces naprosto klíčový, protože na základě toho, co oceňujete, tak pak nějakým způsobem rozhodujete a může nebo nemusí to vést k tomu, že se použijí prostředky daňových poplatníků a lidé kvůli tomu mohou přijít o peníze. Takže mě trochu zaráží ten rozpor v tom, co říkáte, protože vy jste řekl, že hodnocení nebo oceňování to je svého druhu umění, s čímž souhlasím, ale jak pak můžete říci, že je... není povinné mm, předkládat nějaký rozptyl. Takže buď je to věc, dá a dojdete k jednomu výsledku nějaké rovnice, anebo je to to umění, ale pak se pohybujete v určitém mračnu různých možností. A já to tedy interpretuji tak, že pokud eh, ten rozptyl je pouze volitelný, tak se dokážu představit, co by se mohlo stát v takovém případě že totiž eh, ten eh, orgán, který řeší krizi, řekne poskytněte nám pouze jedno číslo ale když to uděláte, tak vlastně přenesete tu odpovědnost za rozhodnutí od toho rezolučního orgánu na toho odhadce, protože ten orgán pak může říci, to jsem nebyl já, kdo provedl ocenění a na základě toho ocenění se pak řeší krize v bance. Zatímco já si myslím, že odpovědnost jako zákonodárce jsme tak rozhodli, odpovědnost má orgán, který řeší krize v bance, takže pro mě je to tak, eh, že v tuto chvíli vlastně nechápu, proč stále odmítáte to, že jsme si stanovili zásady, podle níž odhadci přicházejí s určitým rozptylem. A ten rozptyl může být od 4,9 miliard do třeba 4,95 miliard. To znamená, ten rozptyl může být skutečně velice úzký, nebo může být i širší. Každopádně nechápu, proč tam to pravidlo není, a, a protože potom ty hodnoty v tom rozptylu budou vycházet z nějakých předpokladů, tudíž na neúplných informacích samozřejmě. Ale pro mě je důležité to, že pokud jsem odhadce, tak vám dám k dispozici nějaký rozptyl a je na vás, abyste rozhodli, kterou tu část toho rozptylu eh, vezmete eh, jako tu eh, validní. A to si myslím, že je skutečně odpovědnost Úřadu pro řešení krize, aby rozhodl, jak bude postupovat vůči prostředkům daňových poplatníků. To znamená, rozhodne například pro velice obezřetné mm, kroky na ochranu peněz daňových poplatníků. To znamená, že využije příslušné části toho rozptylu, která mu to umožní. Nech, možná řeknete, že jsem příliš senzitivní, ale vezměme si to, co se stalo ve Španělsku a v Itálii nedávné, v nedávné době, zejména pak v Itálii. A když dáte příliš velký manévrovací prostor, tak můžete skončit u takové interpretace, která nebude příznivá pro eh, peníze daňových poplatníků. Takže odpověď EBA mě příliš nepřesvědčuje. Kromě toho eh, by tady měly být vždy ty rozptily, nejenom tam, kde je to příhodné. Myslím, že ten rozptyl by tady měl být vždy, protože nikdo nemá dokonalou znalost o současném či budoucím stavu, tudíž není možné uh, postupovat jinak, než poskytnou určitý rozptyl. E, navíc, když se požádáte o, různé, e, o různá ocenění, tak je důležité, aby ty e, ocenění byly provedeny různými nezávislými odhadci. Kromě toho, jak stanovujete pravidla, že věřitelé mohou říkat, že část banky mohla přežít a že jim náleží tedy, tedy určité odškodnění, protože Ehm, mohlo dojít ke zmírnění ztrát, tak tady si myslím, že likvidační ehm, horizont by měl být stanoven opět v určitém intervalu, obezřetnostním intervalu a mělo by to být ve všech případech a nejenom individuální případ od případu. Takže chci požádat komisi eh, o to, aby nám naslouchala a poprosit ji, aby zohlednila to, co říkáme. Děkuji. Thank you. Děkuji. Samozřejmě, že nejde jenom o peníze daňových poplatníků, ale jsou také ve hře vlastnická práva. A, ano, ale stejně je to vlastně majetek daňových poplatníků, řekněme. Pokud jednou použijete peníze daňových poplatníků, tak vlastně odnímáte majetek daňových poplatníků. Je tam určitá hierarchie. Vy jste umožnil tu situaci, aby vznikla, nebo možná v té situaci zapojeni nejste, jste nebo nejste, to je jedno. Každopádně daňový poplatník eh, sám rozhodnout nemůže. On se ocitá v určité situace na základě rozhodnutí kompetentního orgánu a vy, když jdete do banky, tak si můžete vždycky vybrat, na kterou banku se obrátíte. Tak teď jsem tomu přesně nerozuměl, říká pan předseda. já myslím, že ocenění má dopad na celou řadu dětí, dě, dě, věcí a proto je to právě tak eh, důležité. Může nastat situace, kdy daňový poplatník není dotčen, ale přesto to ocenění je kontroverzní a musí se o něm diskutovat, takže s tím souvisí ten problém transparentnosti. Takže kdo chce reagovat? Možná nejprve já a pak kolega z EBA. Pokud je o tu první věc, tak eh, Tady to asi nebylo úplně jasně řečeno, takže to zkusím teď vyjasnit. Máte naprostou pravdu. Je na tom orgánu pro řešení krize, aby konečně rozhodl s konečnou platností. Ale my tady hovoříme o dvou různých oceněních. Je to ocenění jedna, které se týká určení eh, toho eh, majetku, kterému hrozí úpadek a tam je potřeba mít naprostou jistotu. Tam není možné mít žádný rozptyl, tam potřebujeme vědět, kdy eh, brance hrozí eh, úpadek a pak se dostáváme k té druhé k tomu druhému kroku a tam už, eh, pokud jde o ten rozptyl, jde na Jde o to, že odhadce nabídne rozptyl a orgán pro řešení krize sám rozhodne, jaký nástroj pro rezoluci použije. Ale já i, myslím, že i u toho prvního ocenění je to jinak. Jak můžete mít jistoty, když ocenění jedna přece vychází z předpokladu a vždycky bude vycházet pouze z předpokladu? Ale máte jistotu, pokud máte jedno ocenění a tam není eh, ten rozptyl, tak máte jistotu. Pan Lambert mimo mikrofon. Já myslím, že je lepší, aby tam byl rozptyl. U toho ocenění jedna, ale ještě nechám prostor kolegovi z EBA, aby to doplnil. Děkuji. Vy jste uh, položil velice dobrou otázku a já myslím, že by bylo dobře eh, to tady uh, znovu důkladně probrat. Já myslím, že vlastně vy mluvíte o dvou stranách stejné mince. To ocenění přináší určitý rozptyl a každý bod eh, toho rozptylu sebou nese určitou pravděpodobnost eh, určité nedostatky a problémy s tím spojené. O tom jsme už hodně mluvili i s komisí, kdy jsme připravovali tento RTS. To byla zrovna jedna z záležitostí, která se důkladně diskutovala a tady není naším záměrem přenášet odpovědnost na nesprávná místa. Určitě odpovědný je ten orgán pro řešení krizí. A nejistota to je vždy obtížná věc, která nám do procesu vstupuje, zejména pak eh, při tom ocenění jedna, kdy se stanovuje, zda hrozí úpadek či nikoliv. To je přeci klíčové rozhodnutí, které musí padnout a přesně v tom momentu ten interval, pokud není přesný, musí nabídnout eh, alternativy, které nastanou, pokud eh, bude zvolena alternativa 1 nebo alternativa 2. A pro tyto případy bychom si přáli, kdybychom byli tím úřadem pro řešení krize, aby nezávislý odhadce učinil co nejlepší odhad podle jeho názoru v rámci toho rozptylu a řekl nám, co si myslí, že je nej pravděpodobnější varianta, která nastane. A na základě toho potom orgán rozhodne. Ale pokud, pokud můžu tady to dokončit, pokud jde o ta další ocenění, tak tady jsou důležité pojistky. To, že například máme ocenění 3, anebo že existuje možnost odškodnění, tato část vlastně řeší ten váš argument o tom, že hodnoty um, se správně neodrazí v tom ocenění nebo se dostatečně nezohlední míra nejistoty. Vždy je možné provést to ocenění tak, že si dáte více času, doplníte si vstupní informace a uvidíte, jaký to bude mít dopad na hodnotu. Ale nakonec jde o to, že ten odhad musí odrážet skutečnou hodnotu aktiva. Není eh, možné, aby byl nižší, protože kdyby byl nižší, tak vlastně dotujete subjekt, který by eh, následně dostal to aktivum po řešení krize, po rezoluci. Proto si myslíme, že tyto RTS a také eh, ta úroveň 1, protože vlastně RTS je pouze eh, vysvětlením RTS 1, je tak důležité. A k těm dalším dvěma věcem, nebo nevím, možná už to tady uzavřu. Nebo tak ještě k těm dvěma věcem, o kterých jste mluvil zda je tedy možné, aby eh, řešil nejenom jeden nezávislý odhadce, jeden případ, abych bylo více. My už jsme to eh, řešili a vyjadřovali jsme se k tomu. Tady je jediný nedostatek a to je časový tlak eh, a komplikace procesu. A pokud je o ten úpadkový horizont nebo horizont pro likvidaci, to se těžko implementuje, když Tady máte ten rozdíl eh, v, v aktivech, eh, které hodnotí. Těžko by se stanovovalo adekvátní eh, minimum. A proto jsme tuto věc vůbec nezohledňovali. Thank you. Filip. Děkuji, Filip. Upřímně řečeno, uvidíme, jak tento případ bude vykládán u soudu ale tam se, jestli ještě budou existovat nějak, nějak, nějací lidé, kteří budou chtít dělat ocenění, protože vy to břemeno vlastně přesouváte na něm. Já souhlasím s tím, že jakékoliv ocenění v tom rozpětí musí přijít s nějakými podmínkami, ale výhradami, ale i u hodnocení na úrovni 1 je možné říct si, toto je to rozpětí, nejlepší možný případ, nejhorší možný případ, to je na základě určitých předpokladů a potom je na vás, tedy tom orgánu pro řešení krizi, aby rozhodl, které ocenění chce přijmout. A já naprosto chápu, že budete chtít mít všechny tyto pojistky pro vás, protože eh, můžete říct my jsme měli jedno číslo, museli jsme potom eh, pracovat s tím číslem a můžete se skrýt za jedno číslo a říct, nic jiného jsme neměli Přestože u té úrovně 1 máte určitě rozpětí a ten odhad C bude mít různé možnosti. A proč by eh, ten odhad se neměl říct, My jsme naše práce odvedli na základě informací, které jsme měli, došli jsme k tomuto rozpětí. Zeptáte se nás, jaká je naše nejlepší rada, tak my vám radíme, abyste přijali toto ocenění, ale zase je to vaše volba. Oni vám poskytli poradenství takže to není úplně stejné jako číslo. Já na to rychle zareaguji. Váš argument o tom přesunu břemene eh, o rozhodování na nezávislé odhadce, to ne, úplně je pravda. A nejde tady ani o ty odhady a to rozpětí odhadu, protože nejtypičtějším výsledkem je jakési předběžné ocenění. Znamená, že to potom musí schválit ten orgán pro řešení krize. Já souhlasím se vším, co jste říkal, ale v konečném důsledku cokoliv řekne ten nezávislý odhadce, tak je jedno, eh, jeden z těch podkladů, které se potom probítne do rozhodnutí. Je těžko si představit, že u ocenění jedna No, uvidíme, jak na to zareagují eh, soudy, já si to dobře představit. Pokud eh, bude žaloba na ten orgán, tak řekne, my jsme měli toto číslo, na základě toho čísla jsme museli říci, eh, banka bankrotuje nebo ne. Ale pokud by jste zvolili nějakou jednou do toho z rozpěti, tak by to možná ten výsledek byl jiný a to jedno číslo, nebudou říkat, eh, poskytli oni, protože jste o ně požádali. Nesměli bychom, ale neměli bychom také zapomínat na to, že to rozhodnutí o tom, jestli ta banka eh, bankrotuje nebo ne, tak to také může posoudit eh, dohledový orgán. Protože to nejsme my sami. Toto je nějaké předběžné ocenění. Víme, že dohledový orgán také může posoudit, jestli ta banka zkrachuje nebo ne. Myslím, že tady není až tak velký prostor pro nějakou chybu, protože to budete mít dohled dvou orgánů, které se k tomu mohou vyjádřit. A proto my máme důvěru do ocení jedna. Gunarem, nebo chtít něco dodat? Jenom eh, velmi krátká úvaha. Ještě se k tomu asi vrátíme. Když diskutujeme o těchto alternativách, tak možná, že vzniká dojem, že ta ocenění budou naprosto správná, ale v podstatě věci to budou pouze ocenění s určitou mírou nejistoty, kterou máte v těchto situacích. <clears throat> Takže Trošku se bojím, jestli tady nehledáme svatý král. A jestli je možné tím dosáhnout toho nejlepšího možného výsledku. Možná, že komise by se nad tím ještě měl zamyslet, že Filipovy otázky jsou rozumné. Ale nevím, jestli je na to možné tak jednoduše odpovědět. Jestli už někdo nemá žádné připomínky, tak můžeme uzavřít tuto debatu. Gunnar? Stále tady, tady otázka, jestli se můžeme poučit z toho posledního vývoje. A já myslím, že je na komisi, aby prosadila své řešení. Dobře, takže my se počkáme na definitivní text komise. Já si myslím, že rozumné postupovat tímto způsobem a také, myslím, že to, co jste říkali, bylo rozumné mít možnost několik ocenění, zlepšení asi porovnání s tou předchozí situací. A jinak by měla proběhnout legitimní diskuse. Neměli bychom ale směšovat různé věci. Parlament samozřejmě si musí zanalizovat jednotlivé případy. a samozřejmě posoudíme ten závěrečný text. Tím končím toto debatu. Děkuji oběma zástupcům, že přišli, aby se vyjádřili k těmto otázkám. A tím končím naši schůzi. Chcete ještě něco dodat? Mám také jednu úvahu, eh, která možná by mohla ten problém vyřešit. To, že my to vyjasňujeme, eh, že několik odhadců že dělat to ocenění, by mohlo být řešení, protože pokud požádáte dva odhadce, tak budete mít ne rozpětí, ale budete mít dvě různá ocenění. A v tom kontextu to potom bude na tom orgánu pro řešení krize, aby přijal zodpovědnost. Sice souvislo s něčím jiným, ale mohlo by to být eh, možným řešením. Ano, to jsem si také myslel, proto jsem to výslovně přivítal. Jsou to možná filozofické otázky. A jde o to, co se stane den poté. Ta cena už stejně bude jiná. V podstatě je to jako kdybyste se snažili chytit kočku za ocas. Že pokud to bude Eh, úspěšné řešení, tak ta hodnota se hned okamžitě změní. Dobře, eh, budeme o tom dále vést tyto filozofické úvahy a ještě jednou vám děkuji, tím ta schůze končí a příští bude 6. listopadu od 3 do půl sedmé.